Okay, ladies and gentlemen, and uh, the three members that are here. Eh, dámy a pánové, myslím, eh, že už eh, tady máme alespoň tři poslance, můžeme zahájit, tedy respektive pokračovat v zasedání. Tak já vám teď tady sdělím, co se stalo na zasedání koordinátorů. Eh, koordinátoři si už dříve sešli eh, s, eh, a diskutovali legislativní priority komise na příští léta, která vypracovala viceprezident Kalas, respektive místo předseda. Šlo o priority na rok 2011 a koordinátoři se rozhodli naši, jménem našeho výboru definovat šest priorit. Za prvé revize návodu k ten a také aspekty financování, dále internalizace externích nákladů v dopravě, což se týká tedy započtení nákladů v podobě CO2, pokračování sociálního dialogu a jeho zjednodušení mezi zaměstnanci a evropskými zaměstnateli v dopravě, dále navržení bezpečnostních pokynů pro všechny typy dopravy a dále zlepšování společného trhu eh, všech druhů dopravy, eh, včetně zdokonalování stávající legislativy, rozvíjení práv cestujících a rozvíjení politiky Eh, v oblasti, v oblasti cestovního ruchu. To je tedy šestice priorit, eh, kterou schválili jednohlasně koordinátoři. A tyto eh, priority předáme v podobě dopisu předsedovi konference předsedů výborů a postupně se přes eh, orgány parlamentu dostane komisi. Tak eh, souhlasíme všichni, tak dívám se po sále, vidím, že nikdo neprotestuje. Eh, v různých se koordinátoři dohodli na vypracování dopisu komisi, s cílem eh, revize stávající bezpečnosti legislativy v dopravě eh, v souvislosti se zemědělskými stroji. Eh, je to reakce na nehodu, která se stala v Belgii, kdy došlo ke srážce se traktorem a zahynulo přitom sedm lidí. To je návrh ze strany zelených a koordinátoři se shodli, aby předseda tento dopis odeslal, čili týká se to vynucování stávající legislativy. Takže tolik tedy k oznámením předsedů a další bod na programu je eh, ještě jsem neřekl, že jsme nejmenovali žádné zpravodaje a autory zpráv, eh, takže přecházíme k dalšímu bodu, což je výměna názoru k rozpočtovým návrhům komise a já předám nyní slovo eh, naší zpravodajce Dominice, eh, která Dominikovi, který nám seznámí eh, s podstatou věci. Děkuji, pane předsedo. Já chci, rozpočtovat, chci poděkovat rozpočtovému výboru a také DG pro cestovní ruch eh, za jejich lojalnost, za jasnost dokumentů, které byly předány a za eh, diskuse, eh, které jsme měli příležitost vést bezprostředně po zveřejnění návrhu rozpočtu. Abych byl stručný, ta situace je dosti obtížná, je mm, obtížná v parlamentu, pokud jde o dopravu tak eh, zhruba můžeme říct, že dochází o, eh, k navýšení 11 eh, ehm, u závazků a snížení o 2 u pladeb, ale ve skutečnosti ta minus 2 u plateb, když si vezmeme samotnou dopravu mimo administrativní náklady, tak vlastně tam máme 14 navýšení prostředků. Pardon, to jsou prostředky na závazky. máme 1 eh, miliardu 77 milionů, milionů vyčleněných na platby a komise eh, řekla, že zajistí tím, že, tím, že sníží své o 3% své vlastní náklady, tak se tím zachová úroveň prostředků skutečně na dopravu. Jinak eh, pokud jde o žádosti o převody, tak Příjemci budou některé agentury, zejména agentura pro bezpečnost leteckého provozu a pro železnice. To budou eh, tam jiné prostředky. Eh, agentura pro námořní bezpečnost eh, zůstává zhruba na stejné úrovni a vše, co se týká bezpečnosti a práv cestujících, tak tam se ty prostředky snížily, aby bylo možné to někde vyrovnat. Pokud je o program TNT, který je drahý našemu výboru, tam dochází k navýšení o 180 milionů, tak k výraznému navýšení u e, plateb, ty prostředku vyšších na platby. To znamená výrazné navýšení rozpočtu pro TNT. E, pokud jde o údržbu programu Cezar, tam je, tam bude pravděpodobně do budoucna problém a pokud jde o program Marco Polo, tam došlo k drobnému snížení u prostředků na platby a k navýšení eh, prostředků na eh, schválené, eh, schválený program, program, který se zatím osvědčil. Tolik tedy zhruba k dopravě. Dochází k minimu navýšení u agentur, k výraznému navýšení u TNT, v závislosti na schvalování programů a celkově globálně k určitému snížení neprostředku na platby. Ehm, to je tedy eh, jasný eh, limit, protože v absolutních číslech tedy ehm, to, to vypadá sice určitým způsobem, ale v relativních číslech v procentech došlo ke snížení. Myslím, že stále více se hovoří o tom, že existuje reálný problém se zdroji. Prognóza pro léta 2012-2013 u rozpočtu pro dopravu je opravdu znepokojující, protože v absolutních pojmech hrozí, že se sníží prostředky na agentury, přitom jsme je pověřili novými úkoly a bude zde tedy problém se zajištěním stejných prostředků, stejného objemu prostředků pro agentury, jak platby, tak závazky pro leta 2012-2013. Máme víceletý finanční rámec pro leta 2007 až 2013, to je eh, jasné rozpočtové omezení, které již od tohoto roku vlastně se bude eh, promítat eh, do toho, že navzdory hm, snahám našeho výboru Eh, ta perspektiva pro leta 2012 2013 není příliš dobrá, protože jsou zde rozpočtová omezení a pravděpodobně bude tady problém se zaváděním nových politik, eh, které by případně chtěl náš výbor a parlament odhlasovat. Čili jediná naděje, kterou máme vlastně, eh, se týká toho, že by se navýšily prostředky, které se týkají tří opatření, nebo které je možné dosáhnout třemi opatřeními. Buď to revizí víceletého finančního rámce, ale víme, že tady Rada klade odpor. Je zde um, určitý spor mezi rozpočtovým výborem a radou. Rada vlastně už prakticky o rok odložila revizi tohoto víceletého finančního rámce. Pokud nedojde k té revizi, tak nedojde ani k navýšení prostředku a to je reálný problém. Čili to bude velice důležitá rozprava pro tento rok. Další možnost, jak navýšit naše finanční prostředky, je buď to odlišně aktivovat dostupné evropské fondy, například u regionálních fondů žádat aby se preferenčně eh, z těchto regionálních fondů eh, hradily infrastruktury, které jsou nějak napojené na TNT. Čili než abychom členské země nechali financovat věci, které nemají až takovou eh, evropskou přidanou hodnotu, tak bychom vytvořili pobídky, aby ty prostředky byly směřovány na infrastrukturu, která má skutečně evropskou přidanou hodnotu a přeshraniční aspekt například. A třetí cestou potom případnou je nalézt nové prostředky, buď to formou třeba um, nově vytvořeného speciálního fondu pro dopravu, anebo formou jiných eh, příjmů um, specificky potom určených na financování dopravy. Ale využití nějakých eh, specificky vyšlených prostředků nebo, eh, nebo prostředků z Evropské investiční banky, to vlastně není přímo dostupné pro Evropský parlament. My samozřejmě nemůžeme si půjčovat peníze takto. Ehm, je no, pravda, že komise učinila eh, určité ústupky a velmi se snažila snížit své administrativní náklady, eh, což pomohlo, nicméně ta budoucnost je opravdu znepokojivá. Ještě eh, pár slov k cestovnímu ruchu. Já nechci zabíhat přímo do té věcné diskuse na toto téma, ale problém s rozpočtem na cestovní ruch je ten, že tento rozpočet vlastně neexistuje jsme totiž v následovné situaci. Není možné nalézt rozpočtové linky pro cestovní ruch, protože nakonec vlastně eh, příslušná proto je komise. Těch málo prostředků, které mohou být vyčleněny na eh, cestovní ruch, pardon, tady to nespadá pod náš výbor, ale spadá to pod výbor ITRE. je tam program EAI, kde tam eh, jsou určité prostředky vyčleněny, ovšem náš výbor, který je sice příslušný, nemá přístup k této rozpočtové lince, čili přístup k těmto prostředkům. Eh, dále je možné cestovní ruchu eh, postupovat formou pilotních projektů, některé byly nezmiňovány, například Calypso, ale ty tři programy, které, doběhnou v roce 2000, které máme, doběhnou v roce 2011. Pilotní programy máme pouze u dopravy. V cestovním ruchu nemáme žádný pilotní program, ani který by se rýsoval. Takže já bych rád eh, upozornil přítomné člen našeho výboru na to, že je třeba, ta lhuta je velmi krátká, že je třeba eh, nějak eh, přispět k těm nepilotním programům i k tomu obecnému programu, zejména v oblasti cestovního ruchu, protože to je Eh, vlastně eh, jediné místo, kde můžeme nějak zajistit, aby naše politické cíle byly zaštětěny konkrétními finančními prostředky. A dále, pane předsedo, eh, Náš program je velice nabitý, protože komise přišla trochu pozdě se svým návrhem rozpočtu. Dále podle Lisabonské smlouvy máme jedno jediné čtení Ehm, zpravodaj pro rozpočet ehm, oddíl 3 komise 5. května představí eh, svůj návrh zprávy. Bude to v rozpočtovém výboru eh, projednáno 10. května a lhuta pro pozměňovací návrhy je 12. května. Čili rovnou říkám stínovým zpravodajům pro rozpočet, je třeba, abychom se mezi 10. a 12. sešli. Máme pouze těchto 48 hodin na práci. O zprávě se bude hlasovat v rozpočtovém výboru 2. června. A e, připomínám, že e, hlasování v plénu proběhne v červnu. Čili je to opravdu nabitý harmonogram k tomuto usnesení rozpočtového výboru, do kterého bychom měli přispět svým dílem. Dále 15. července budeme mít e, pozici, postoj rady k návrhu rozpočtu komise. 8. září potom výbory, to znamená my, poslanci a 3. září je eh, deadline pro eh, frakce, potom eh, lhuta je pro poznací návrhy. 30. září se bude hlasovat o rozpočtu v rozpočtovém výboru a 18. až 22. v plénu. Čili abych to schrnul, poznací návrhy k návrhu usnesení od 10. do 12. května, tam je možnost do toho nějak vstoupit, je třeba také Eh, v této lhutě eh, představit projekty na návrhy akcí nebo pilotní projekty a 15. července potom, to znamená, až budou všichni na prázdninách, eh, budeme mít postoj rady a poznací návrhy je třeba předkládat nejpozději do 8. září. Čili je třeba mít na paměti, tento časový rámec bude dosti obtížné se do něj vejít je eh, důležité, abychom eh, měli možnost do toho zasáhnout, protože u toho prvního usnesení rozpočtovém výboru, tak to bude díky eh, činnosti našeho výboru, že mm, se tam doprava byla zachována vůbec, protože se pohybujeme v rozpočtovém kontextu a rámci, který je opravdu těsný. A v tomto roce, a já prosím také stínové zpravodaje, koordinátory v našem výboru, aby se, eh, aby se připravili na toho 12. 13. protože tady máme tady obrovské, obrovská časová omezení a také omezení finanční, rozpočtová. Děkuji mnohokrát. Nyní dám slovo panu Benučimu za komisi a potom členům výboru. Chcete nás seznámit, pane Benuči, s názorem komise na tuto věc? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane místo předsedo, pane zpravodaji. Já budu pokračovat francouzsky, když dovolíte. Já si myslím, že zpravodaj to velice dobře vystihl, protože generální ředitelství už provedlo takovou v podstatě to cvičení disciplinované opravdu, pokud je o rozpočet 2011, tak aby nepřekročil ty částky, které jsme z dlouhodobého hlediska už stanovili až do roku 2013. Vy už jste o tom hovořil, ano, jde tam o navýšení, docela značné navýšení, které se dotýká transevropských sítí tohoto programu. Tam je to asi o těch 14% to navýšení, o tom jste se zmínil. A pokud jde o ostatní položky, tak to jsou takové malé posuny. Naše generální ředitelství ztratilo samozřejmě logicky Galileo, tento program. To je veliká část rozpočtu, která je nyní spadá do, eh, do oblasti podnikatelství podniku No a pokud jde o ty malé rozdíly, o kterých jste hovořili, pokud jde o ty závazky a platby, Možná bych mohla ještě upřesnit to, že tyto platby odráží rychlost realizace jednotlivých programů. Komise samozřejmě platí, jakmile do, obdržíme fakturu. A pokud jde o závazky na druhé straně, tak to jsou vlastně ty přísliby nebo možnost, kterou má komise, pokud jde o nějaké částky, ty maximální částky v konkrétních případech. Nyní bych se ještě věnoval velice rychle ostatním programům, například Marco Polo nebo César. ty jsme udrželi víceméně na stejné úrovni. Marco Polo funguje velice dobře, to znamená, že budeme fungovat, budeme pokračovat tímto způsobem a doufáme, že finanční krize nebude mít nějaký dopad na práci, kterou bychom chtěli, teda kterou jsme prováděli v roce 2008-2009 u Cezara. Tam se nám rovněž povedlo udržet stejnou úroveň financování. Řekl bych, že ta situace v podstatě taková konstantní neměná. Ještě je zde jeden prvek, na který bych rád obrátil vaši pozornost. Je to určitý problém, který máme Mm, tak abychom reagovali na potřeby agentur. Není to poprvé. Víme, že agentury samozřejmě už od roku 2007 musí realizovat jednotlivé programy, jsou zodpovědné za tyto programy a musí uspokojit i určitou, určité požadavky, pokud jde o nějakou asistenci, pomoc v tomto ohledu. Samozřejmě, že to znamená i určitou finanční zátěž my jsme uspokojili tyto požadavky, reagovali jsme na dvěma způsoby. Jednak pokud jde o nějaké snížení hm, potlačení určitých požadavků v této oblasti a rovněž jsme se snažili kompenzovat určité výdaje v této oblasti, které byly odůvodněné a podpořit to tím na základě právního základu, který schválil i Evropský parlament. Snažili jsme se nalézt tyto prostředky, řekněme, z jiných položek. Čili došlo k takovým platbám. V podstatě jsme jaksi ukousli jiným položkám, které byly spíše takovými podpůrnými politikami v oblasti politiky, v oblasti dopravy. To znamená, i pro rok 2011 jsme postupovali tímto způsobem, a když se nám nepovedlo uspokojit úplně všechny žádosti našich agentur, především pokud jde o agenturu železniční, a Limesa a Aleasa pro rok 2012-2013 si myslím, že bychom měli právě ve vašem výboru zvážit všechny záležitosti, podívat se, zda bychom nemohli ještě ubrat z některých těchto položek, um, které byly které už dosáhly určité kritické masy, kritického bodu, nebo možná nalézt nějaký jiný způsob financování vzhledem k určitým odhadům, které provedly jednotlivé služby v rámci komise. Je tam asi těch 20 milionů euro, tak abychom dosáhli cílu v rámci finančních výhledů, to znamená určité sdílení mezi těmi třemi agenturami, které spadají do naší odpovědnosti. Mám totiž pocit, že už se nemůžeme dotknout těch ostatních položek, například bezpečnost na silnicích nebo podpora, kterou jsme poskytovali do stávajícího okamžiku. Asi bychom měli najít nějaké jiné položky. Koleg, Karlo Filipe, kolega, který zde sedí vedle mě, například navrhoval určitou analýzu možností využít nějakých marží nebo řekněme nástroj flexibility, to jsou prvky, kterým bychom se ještě mohli věnovat, zvážit je, nebo možná zhodnocení konkrétních programů, takových těch nejzajímavějších, které už fungují od roku 2006-2007 a které v podstatě jak si dozrály. Možná i v této oblasti bychom mohli ještě ušetřit nějaké částky, trochu z toho ubrat. Ovšem, to jsou záležitosti, které nám nejvíce leží na srdci do budoucna. Myslím si, že je správné, abych obrátil vaši pozornost na tyto prvky, to znamená především teda ten, ten program, ten hlavní, který nás čeká v roce 2011. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda, a nyní poprosíme pana Liberackého za SAD. Thank you, Mr. Chairman. First of all, let... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl začít eh, potržením toho, že Eh, jsme nyní dostali eh, takový jasný obraz o současné situaci a co dál. A byl to stvrzeno také zástupcem komise. Já eh, myslím, že situace je taková, že budoucnost tohoto rozpočtu znamená v ubírání flexibility my eh, se dostáváme do rámce zcela přesně a nehnutelně stanovených výdajů. Eh, co je rolí tohoto rozpočtu? Je to eh, rutinní záležitost financování každodenního provozu, a nebo by to měl být program pro financování nových projektů a iniciativ? já si myslím, že ta druhá část, že má velmi spoutané ruce. A je to velice zásadní otázka. Pane předsedo, možná, že by eh, mělo smysl si sednout eh, nad kávou a podiskutovat o tom, eh, jaká má být budoucnost zejména léta 12-13. Já si Vzpomínám, že když se hovořilo o fondech soudržnosti, strukturálních a jejich transportním aspektu. Na jedné straně máme tady TNT eh, a tady máme nárůst o nějakých 14%, ale stejně je to pouhý 180 milionů. Já si vzpomínám, eh, jaké bylo naše očekávání na leta 7 až 13. To bylo 23 miliard eur, dneska jich máme 8, to je tedy hm, podstatně méně, než jsme čekali. My se budeme zabývat eh, revizí v poločase u příslušných fondů a 18. května 2010 podle dostávajících informací eh, je už asi 16 prostředků vyplacených, což ještě neznamená, že byly řádně vynaloženy. Jenomže my už jsme zhruba v polovině té doby 2007 až 30, čili 50 eh, času a eh, daleko méně využito, čili měli bychom se podívat na tu absorpční schopnost. A možná bychom měli do určité míry přeplánovat očekávané využívání těchto prostředků. Já vás také podporuji na základě toho, co vyplynulo z rozhovoru s Evropskou investiční bankou. Možná, že by bylo vhodné hledat nové možnosti. Prostě je třeba najít nějaké řešení. Když se podíváme na ta čísla, tak skutečně tady k tomu není co říct. Eh, myslím, že eh, tady máme eh, důležité agentury pro železnici, pro dopravu leteckou. Eh, transevropské sítě CSR, možná Marco Polo, možná, že tam je možno se podívat na možnost úspor. Eh, například tady máme ta 3% eh, na straně komise. To vítám samozřejmě, nicméně domnívám se, že by bylo vhodné zaměřit se na možné pilotní projekty, které můžeme spustit. To by mohlo dávat smysl. Pilotní projekty by si zasloužily trošku pozornosti, poněvadž je to jedna z našich priorit. Doprava a hospodářská obnova v Evropě. Jak reagovat na tyto možnosti? A opřímně řečeno, nemám víc, co bych to dal v této chvíli, poněvadž zpravodaj na tom pracuje No, my máme na takovou to debatu dva a půl dne pouze na to, abyste to probrali pravodajové, no ale jinak to nejde. Děkuji. Děkuji vám, paní Jensen. Děkuji, pane předsedo. A děkuji našemu zpravodaji eh, za to vylíčení nepřížvábných eh, perspektiv z hlediska rozpočtu. Je to smutné, doprava čili velmi přísným omezením a v, prakticky dá se říci, že v roce 2011 eh, ta rezerva se vypotřebuje na potřeby nových agentur a v dalších dobách, eh, v dalších letech eh, je, ten, je ta rezerva ten, rozpětí v podstatě negativní, které tady máme k dispozici. A já myslím, že hlavně je smutné to, že agentury se nacházejí eh, v potížích, eh, tak jak nám to vyličila komise. Tyto agentury přitom eh, sehrávají klíčovou roli v oblasti dopravní politiky a také bezpečnosti v dopravě. A je skutečně smutné, že máme takovéto přísné rozpočtové hranice. My se ptáme, odkud lze získat prostředky a jak postupovat dále. Já myslím, že my skutečně potřebujeme onen přeskum v poločase a také bychom se měli zmínit, jak řekl pan Liberacký, o strukturálních fondech strukturální fondy, sahat do nich je politicky ožehavé, ale my zřejmě budeme muset k tomuto kroku přistoupit a zamyslet se nad možným využitím těchto fondů pro jiné účely. Nicméně eh, měli bychom se dívat také na Eh, naše vlastní potíže. Například eh, velice těžko jsme vynakládali prostředky na program Marco Polo, protože se změnilo nařízení a předpisy. Čili tady jsme měli potíže vůbec s utrácením peněz, přičemž na druhé straně přibývá projektů eh, v těch každoročních žádostech v rámci TNT, kde peníze jsou já myslím, že tyto roční nebo každoroční projekty TNT ty také mohou pomoci k tomu, aby se doprava přesouvala ze silnice na železnici, případně na vodní cesty. Já myslím, že tady se můžeme ještě zamyslet nad úpravou jednotlivých částek, aby nám zbylo více na ty roční TNT. Co se týče pilotních projektů, vzhledem k těm omezením, o nich jsem hovořila, eh, to bude velice obtížné. Já souhlasím s tím, co tady zaznělo na téma cestovního ruchu. Tady s tím by se možná mohlo začít. Eh, pokud se týče pilotních projektů na v oblasti přepravy zvířat, to je vlastně v té zemědělské části rozpočtu a tam určitá rezerva je. Eh, nicméně je obtížné se s tím nějak vyrovnat, poněvadž eh, situace je taková, že DG Sanko není zvyklé, nemá zkušenosti s těmito typy projektů, poněvadž eh, to dělali dosud jiné direktoráty. A možná z tohoto důvodu se to nedaří. Ale možná bychom se mohli zamyslet nad tím, zda eh, třeba bychom se mohli zaměřit také na eh, právě tyto zemědělské projekty, eh, které jsou tady smíšenou problematikou zemědělsko-dopravní. Čili já si skutečně myslím, že bychom tady měli se o něco pokusit, jednak abychom pokročili ve vynucování legislativy a zároveň, abychom propagovali osvědčené postupy. A ještě pokud se týče procedurálních otázek, máme velmi krátký časový rámec a já tady předpokládám, že pozměňovací návrhy, které zde vzniknou, tak zřejmě přímo předáte do rozpočtového výboru, kde jste také členem a zdá se, že tomu tak nebude. Dobře, čili my budeme, aha, budeme sepisovat stanovisko. Takže budeme mít ještě možnost eh, se nad tím pobavit eh, v souvislosti s tímto stanoviskem. Dobře, děkuji. Pan Kanča. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, a rád bych poděkoval i zpravodaji. Myslím si, že je správné, podívat se na celou tuto problematiku. Měli bychom opravdu, jak vidíme, s malými prostředky udělat hodně práce. To znamená, opravdu jde o velikou změnu, především pokud jde o projekt ten to je opravdu zásadní. Musíme zajistit to, aby agentura přišla s nějakým konkrétním řešením. Ovšem to, co stojí před námi, to, co musíme udělat v oblasti politik pro dopravu, tak to jsou určitá hlavní témata, nad kterými se musíme zamyslet. Ovšem Zdroje jsou zdroje, které máme k dispozici, nemůžeme změnit rozpočtovou politiku, což znamená, že opravdu ta budoucnost bude pravděpodobně neveselá. Pokud se nám to teda nepovede změnit, nebudeme schopni reagovat na všechny ty eh, požadavky, které od nás očekává Evropa či členské státy. Pokud jde o různé nástroje, máme zde e e například různé nástroje, například nástroj kopretina nebo různé jiné možnosti, i když to nebude třeba zrovna pro ten projekt TEN, bude to pokrývat přece jenom oblast energetiky. definice nějakých našich pravomocí a tak dále, tak to si myslím, že je poté v pořádku, protože buď teda vytvoříme nějaké nové nástroje, nebo využijeme nástroje, teda nové nástroje, o kterých jsme hovořili v posledních deseti dnech, nebo využijeme nástroje stávající. Čili to je přístup, který bychom měli zaujmout. Druhá záležitost dotýkající se financí jsou určité stimuly, které bychom mohli, eh, kterým bychom mohli pomoci různým partnerstvím v oblasti veřejného soukromého sektoru. Toto propojení přece nemůžeme očekávat čím dál tím více od státu. Nemůžeme očekávat navýšení těchto veřejných prostředků nebo poskytovat eh, další finanční prostředky Evropě v tomto okamžiku. Cestovní ruch eh, je vlastně po Lisabonu aktivitou, která má právní základ, je na třetím nejdůležitějším místě, pokud jde o důležité oblasti v Evropě. My to sice v rámci dopravy bychom měli podpořit, ovšem bohužel nemáme dostatečný rozpočet. To znamená, že budeme muset jít někam s prosíkem, budeme muset jít s prosíkem, ať už mm, na generální ředitelství nebo výbory TRE nebo nějaká další ředitelství opravdu teda budeme muset prosit, musíme prostě najít nějaké řešení. Děkujeme. Pan Alkadraj. Děkuji za slovo. Já nejsem odborníkem na oblast rozpočtu, neměl jsem možnost se podívat na všechna čísla podrobněji. Vím, že nebudeme mít mnoho času na odeslání našeho stanoviska pro výboru pro rozpočet. Kromě mm, rozpočtu pro rok 2011 si myslím, že by se náš výbor měl snažit nějakým způsobem si uvědomit, eh, jak eh, vidíme dlouhodobou strategii. Měli bychom zajistit to, aby naše názory, aby naše určité návrhy mm, mohly být uhrazeny, mohly být pokryty v rámci rozpočtu. To si myslím, že je nesmírně důležité. Právě proto je zásadní, abychom začali hovořit o novém finančním rámci od roku 2011. Myslím si, že nastal čas pravdy. Proběhly zajímavé rozpravy o budoucnosti dopravy v Evropě, Bílá kniha a tak dále. A do velké míry si myslím, že s tím všichni souhlasíme. Ovšem je zde veliká neznáma a to jsou finance. Budeme mít dostatek financí, tak aby skutečně tyto politiky mohly fungovat, abychom je mohli spustit. Včera například jsme hovořili o určitých účinných Ehm, určitě určité komodalitě. Byla to zpráva pana Groše, to znamená, to má další dopady. Interoperabilita mezi jednotlivými typy dopravních prostředků a zároveň interoperabilita v rámci každého jednotlivého ehm, druhu dopravy. A to sebou nese určité náklady, to bude muset samozřejmě financovat. Čili kromě rozpočtu pro, 2000, pro rok 2011 bychom měli požadovat, aby komise identifikovala zdroje, které budou zapotřebí, tak abychom zajistili to, že v určitém, řekněme, rozumném rámci budeme schopni provést změny, které náš evropský sektor, dopravní sektor požaduje. Myslím si, že bychom měli opravdu velice jasně nastínit všechny naše požadavky a předložit je kolegům z výboru pro rozpočet. Čili já jsem nakloněn tomuto přístupu, možná byste mohl vést toto naše úsilí, pane předsedo, protože si myslím, že opravdu nazrál čas. Děkujeme, děkujeme opravdu i za tuto podporu eh, našeho postoje vůči rozpočtovému výboru. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Já tady na rozdíl od pana Chodravího nejsem expertka, ale je pravda, že když dojde na peníze, nastala hodina pravdy. My jsme měli řadu plánů, dnes dopoledne jsme se bavili o prioritách, do kterých bychom se chtěli pustit a my musíme otevřít nové finanční zdroje, abychom toho tak mohli dosáhnout. A napadá mě otázka. Eh, pan komisář říkal, že chce zřídit speciální dopravní fond. E, to samozřejmě nebude ze dne na den, to chápu. A to znamená, že budeme muset e, hovořit s e IB nebo s dalšími, jak se k těmto penězům dostat. Čili já velice ráda slyším, že chceme zjistit, mobilizovat další prostředky, ale ptám se, jak na to. To je jeden bod. Dále dnes dopoledne jste byl pan komisař Tajany, hovořil o cestovním ruchu a také byla řeč o peníz, penězích. A my eh, vidíme, eh, jak se slučují jednotlivé položky v rozpočtu, aby tedy byly silnější a větší. Eh, otázka je taková, pokud by se nám podařilo přijít s pilotním projektem v cestovním ruchu, kolik bychom na to mohli mít peněz? To je vlastně otázka, eh, poněvadž eh, když hovoříme o něčem, co se nazývá pilotní projekt, tak to samozřejmě všichni říkají, i rozpočtáři, ano, je to dobrý, ale teď je otázka, eh, jestli to potom budeme schopni nějak realizovat. Bez peněz to určitě nepůjde. Děkuji. A ještě než si vezme slovo pan Olten, z komise. Chci k tomu říct několik slov. Já také nejsem expert na rozpočet, ale myslím, že to je moje 19. rozpočtová debata v Evropském parlamentu. A já vám eh, řeknu, co se stalo v těch předchozích 18 případech. Eh, kdykoliv něco předložíme, tak rozpočtový výbor to vždycky aspoň trošku ořízne, poněvadž to považuje za svoji povinnost. To znamená, že tajemstvím úspěchu je nadsadit a pak možná dostaneme to, co si přejeme. Já tedy vím, že v současné době je finanční situace poněkud obtížná, ale přece jen bych chtěl varovat proti tomu, abychom dělali to, co normálně dělá rozpočtový výbor. Kolegové, můžete si být jistý, že eh, rozpočtový výbor to seškrtá sám, aniž bychom museli pomáhat. Já myslím, že to za chvíli uvidíme. To je něco podobné jako eh, argumentace s ministry dopravy, každý chce něco vybudovat a vystavět a pak eh, do toho vstoupí ministr financí a okamžitě eh, se změní kurz a eh, najednou už peníze na dopravu žádné nejsou. Takže musíme to vidět tak, jak to je a proto já říkám, přehánějte, nadsazujte, tím nemůžeme nic ztratit. Já si myslím, že se musíme měřit na určité projekty a zjistit, jestli skutečně stojí za to. A v tomto smyslu je třeba se také podívat na eh, takové ty eh, obětní beránky. Třeba v této souvislosti mi napadá Marco Polo. Eh, do toho vkládáme množství prostředků, ale jaké jsou výsledky, jaký je pokrok s tímto programem, který jsme tak chtěli. Čili já si myslím, že je zde prostor na to, abychom se zaměřili na to, jakou hodnotu dostáváme za své peníze. Ale myslím, že bychom měli být trošku odvážnější až radikálnější v tom, jak si říkáme o peníze, zejména v cestovním ruchu. Protože v minulosti, kdykoliv jsme eh, na Eh, cestovní ruch vyčlení nějaké peníze, tak kolega Jařembovský to všechno seškrtal, protože on nemá cestovní ruch rád. A eh, říkali, zdůvodňovali to tím, že cestovní ruch nemá žádný právní základ, čili to byl jejich přístup. Nyní ovšem tento, základní, tento právní základ máme a to znamená, že bychom to měli využít. I když tedy Eh, vyčleníme prostředky, které potom někdo zaškrtá, tak alespoň se snažíme něco dělat eh, a dáváme to najevo v souvislosti s cestovním ruchem. Já si myslím, že klidně můžeme eh, dát něco na pilotní projekt, na zlepšování zkušeností, výměny zkušeností, využívání zkušeností, v oblasti eh, kulturního dědictví dopravního. Čili proč ne, i kdyby to mělo být jenom nějakých 100 tisíc euro, dejme to tam, dejme to tam Dominiku a uvidíme, co oni na to. Pilotní projekt v cestovním ruchu eh, pro nejlepší zkušenosti a praktiky eh, ve školení a kulturní dědictví. Já nevím, jestli to projde, ale alespoň tady dáváme najevo, že tady nějaký cestovní ruch existuje, že ho také máme na starosti. A a teď eh, oni to nemůžou seškrtat na základě toho, že není právní základ. A v islámské smlouvě tento právní základ je. Takže zkusme to, Dominiku, já myslím, že to bude takový dobrý pokusný balónek. A já bych chtěl říct eh, všem, Eh, nebojte se eh, žádat. Mm, když něco když o něco požádáte, tak to neznamená, že to dostanete, to je pravda, ale jestliže budete příliš skromní, tak nedostanete nic. Možná, že eh, v radě, v radě je to tak, že oni by chtěli úplně všechno a aby to nestálo nic, to víme třeba, třeba pokud se týče boje o bezpečnost. A kdykoliv jsme e, zmínili peníze, tak všichni začali kolabovat. E, takže my skutečně musíme chtít, aby na ten cestovní ruch nějaké peníze šly, no protože vždycky nastane situace, kdy to bez peněz nepůjde. A jestliže se to tentokrát nepodaří, no tak aspoň jsme to zkusili. Toto je tedy moje rada založená nikoli na eh, finanční odbornosti, ale na základě 19 let stráví v tomto parlamentu. Eh, panu tam. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom rád vyjasnil pár věcí k návrhu rozpočtu pro 2011, který začínáme dnes projednávat. Jenom bych vás rád informoval, protože to asi není až tak zjevné z návrhu rozpočtu komise, že pro cestovní ruch, jak asi řada z vás ví, pro 2010 jsme tam měli dvě škály kroků, akcí. Eh, jeden typ akcí, které jsme financovali přes program pro podnikání a inovace, což spravuje DG pro podnikání a promysl. A tento rok tam budeme mít milion eur na to. A pak jsme měli tři přípravné akce, eh, které jste podpořili před třemi, čtyřmi lety. Eh, je to právě v rámci EDENu. Jsou ty přípravné akce na program Excellence, který eh, letos doběhne v roce 2010, takže pro cestovní ruch tam bylo Kalypso a trvalé udržitelný eh, cestovní ruch, cyklostezky, to stále ještě platí do roku 2011, pokud vy eh, vyplníte to PM, které máme v našem rozpočtu. Jak víte, to nevyplňuje komise, tedy ty částky na jednotlivé akce které zapracovala komise. Co tady zatím máme eh, pro tento rok a doufejme, že ty částky PM tam budou opět nastaveny i pro 2011 pro sociální turistiku a trvalou udržitelnou turistiku. Eh, my za komisi jsme eh, to výrazně navýšili z 1 milionu na 6 milionů. A jak řekl dnes dopoledne pan komisař Tán, je to v rámci programu pro podnikání a inovace pro rok 2011. Takže to jsme udělali, tak abychom vzali části těch nejzajímavějších věcí z přípravných akcí v rámci programu EDEN eh, a také abychom umožnili rozvoj případně dalších věcí, eh, které by se mohly objevit, až komise přijme své sdělení v průběhu tohoto roku. Takže tolik k roku 2011. Ale samozřejmě vy máte Eh, volnou ruku a uvidíme, jak bychom do toho případně zapracovali další eh, kroky, další akce, které byste si přáli do rozpočtu zapracovat. A naším cílem, jak řekl dnes ráno pan komisař Tajany, je posílit ty rozpočtové položky, které spravujeme my na DG pro podnikání v nadcházejících letech eh, a pro dlouhodobější výhled, pro víceleté, víceletý výhled se zamýšlíme spolu s dalšími kolegy v rámci komise nad tím, jak konsolidovat tyto rozpočtové nástroje. Děkuji. Děkuji, pane Ortune. Je zajímavé, že pan komisař Tajany se také dotkl toho, co jsme řekli o průmyslovém dětictví či odkazu. On sám se o tom zmínil, takže předpokládám, že pokud bychom to tam eh, zanesli, zmínili, takže by se proti tomu nepostavil. Myslíte, že to odpovídá, když, když nezakrotíte hlavou, jakože ne, tak si budu myslet, že to je v pořádku, že to může projít. Takže to musí vědět náš pan zpravodaj. Ehm, Dominiku, měl bys tam doplnit částky PM také pro rozpočtové řádky pro cestovní ruch. A dávám ti slovo. Myslím, že prakticky všichni si všimli téhož. Mne zaráží dvě věci. Jednak eh, myslím, že všichni dospěli prakticky stejným závěrům a jednak eh, spousta lidí říká, já se nevyznám v rozpočtové problematice. Dovolte, abych řekl dvě věci. První věc, myslím si, že v těch souvislostech, v jakých se dnes nacházíme, Ehm, komise opravdu ehm, vyškrábla ty poslední zbytky, které byly možné, ehm, čili někde bylo možné ty částky posílit a my ještě musíme také odvést svoji práci u cestovního ruchu, jak upozornil pan předseda. Druhá věc, jsem relativně překvapen tím, že tady máme málo poslanců dnes, protože nemá smysl eh, působit v tomto výboru, pokud to nemáme zaštítěno operativními prostředky. Eh, jádro naší práce Eh, má za cíl otevírat nové cesty v oblasti kontroly, odpovědnosti, eh, provádění nových politik. Eh, pokud to všechno narazí na rozpočtovou propast, tak dnes nebude možné provést nic. Takže já si myslím, že přece jen je potřeba, abychom si všichni v tomto výboru byli jasně vědomi toho, že ta naše politická práce bude naprosto nakonec eh, zbavená podstaty, pokud proto nebudeme mít dostatečné rozpočtové prostředky. Další věc, kterou bych rád řekl, eh, ten manevrovací prostor je opravdu napjatý. U roku 2011 eh, jsme zaznamenali, že komise se snažila to vyvážit a nalezla prostředky navíc u některých politik, zejména u práv cestujících, u bezpečnosti dopravy, že tyto prostředky poskytne agenturám. Dále jste byla snaha, eh, Antonio říká, že to nestačí u sítí TNT, nicméně přece jenom to bylo značné úsilí eh, nalézt prostředky, ale myslím si, že u politiky dopravy narážíme už na zeď, pokud je naše schopnost přizpůsobení. A jak tedy v tomto roce nebo dalších letech jít dále? Je třeba si uvědomit, že eh, marše u stropu pro eh, kapitolu 1 eh, u všech výdajů AA je ve výši 50 milionů eur v tom rozpočtu. To znamená, tam už není vlastně žádná marže, žádná rezerva. Určitě některé návrhy budou seškrtány, zvlášť když, zvlášť když u sekce 3 vlastně pan komisař stojí zády ke zdi. už tam není žádný prostor. Dále eh, možnost využít nástroje flexibility. Já si myslím, že to by byla opravdu premiéra, pokud je o politiku, kterou my prosazujeme. Eh, nástroje flexibility jsou v tomto roce velmi napjaté. Eh, dále se bude provádět revize výsledku finančního rámce, tam se s tím nějak nehnulo, s tím nástrojem flexibility, čili skutečně stojíme už zády proti zdi a navíc ani pro budoucí rozpočet tam nebude žádný manevrovací prostor, žádná velká rezerva. Či domnívat se, že eh, například necháme agentury rozvíjet nějaké politiky, eh, a jak tady komise velice otevřeně řekla, máme o 20 milionů eur méně pro agentury v roce 2012. To znamená, že bude obtížné vůbec pokrýt jejich potřeby. A Eh, když například hovoříme o agentuře pro silniční dopravu nebo mm, kontrolu nějak silniční přepravy, tak představte se, jak bychom mohli zavádět eh, nějakou takovou agenturu. Už tam nemáme ani jediný eurocent a navíc už těm stávajícím agenturám budou chybět prostředky. Takže já sdělím názor pana předsedy ohledně toho, že je třeba to nastavit dosti vysoko, ty částky. Musíme do toho jít odvážně, protože jinak nám nezbude vůbec nic. A je třeba si uvědomit, zda je možné eh, nalézt nové, eh, nové své prostředku, protože pokud ne, tak v roce 2012 eh, budeme mít velký problém. A myslím si, že to přísluší více v rozpočtovému výboru to projednat, než tady. Je třeba jak si vystoupit z těch z toho ortodoxního pojetí víceletého finančního rámce, protože pokud u něj se trváme, a hovořil jsem o přeskomu, tak budeme prostě bez prostředku. Já si myslím, že ten přeskum výsledku finančního rámce prostě neproběhne a v tom případě potřebujeme nové mechanismy. Eh, Antonio se zmiňoval o eh, fondu eh, Sedmekráska nebo Kopretina, Margarit. Mm, já si myslím, že za těchto podmínek Tedy nám, pokud nemáme jasně vyčleněné eh, prostředky na dopravu, tak eh, tak to prostě je problém i s pokrytím eh, potřeb běžného rozpočtu. Ta situace není úplně zoufalá, ale je vážná a za těchto podmínek, za této situace bude třeba, aby vlastně všichni poslanci Eh, ono to totiž eh, půjde nad rámec eh, jenom našeho výboru, ale je to mm, samozřejmě obsah citlivé pro nás. Pokud se budeme nadále jenom zdvořile bavit v rámci stávajícího výsledku našeho rámce a nezískáme nějaký reálný příslip od rady, tak si myslím, že ten výhled do budoucna bude velmi, velmi složitý. Dále Eh, musíme tedy vycházet z toho, že ehm, rozpočtová omezení ehm, omezují vlastně možnosti naší činnosti, našeho působení politického, pokud nalezneme nové zdroje financování. Předseda, eh, děkuji, děkuji Dominiku za tuto vynikající zprávu. Ehm, zase mohu vyjít ze své zkušenosti a říci, že obvykle na takovýchto schůzích eh, vytrvají jen ti, um, otužilí, ti, kteří mají opravdu velkou disciplínu. A myslím si, že tato rozprava byla nesmírně cena a zajímavá. Eh, děkuji tobě, Dominiku, za svůj názor, se kterým se nás seznámil. Návrh stanoviska by měl být v červenci odprezentován s tím, že pravděpodobně 2. září, prostě někdy v září by se o tom hlasovalo ve výboru a v říjnu potom v plénu. Tak, eh, tak, tak vypadá časový rámec pro tuto věc a velice se těšíme na tvůj návrh stanoviska eh, ve světle i připomínek kolegů během dnešní rozpravy. Takže děkuji. A dalším bodem, leda, že by ještě komise k tomu chtěla něco doplnit. Chcete se ještě k něčemu vránit, vrátit? Pane Beluči nebo pane Ortune? Pan Bonuči? Ano, děkuji. Jenom stručně bych zareagoval na první vystoupení pana Liberackého. Komise se nyní zamýšlí nad tím, jak zajistit lepší koordinaci Eh, mezi, nebo z DG, které spravuje strukturální fondy a zároveň vedeme stálý dialog s Evropskou investiční bankou, tak abychom využili eh, případných um, úvěrů. Zatím to ještě nebylo eh, dokončeno, finalizováno, ale každodenně se tomu věnujeme. Děkuji za toto upřesnění. Dobrá kolegové, ani jsme o bodu různé. Má někdo z členů výboru, nehlaste se všichni, máte někdo něco? Nic k projednání, dobrá, takže tím uzavírám tuto schůzi a jenom ještě připomenu koordinátorům, připomenu tady dvou přítomným koordinátorům, že eh, ve 16.30 se sejdeme eh, ke schůzce ohledně sítí ten. Děkuji.